So, dear colleagues. Takže, drazí kolegové, dámy a pánové, pojďme zahájit naše zasedání výboru INTA. Srdečně vás všechny vítám. Máte nějaké přání pro změnu pořadu jednání? Není tomu tak, takže agenda na dnešní den je schválená. Bod 2 je schválení zápisu, lépe řečeno návrhu zápisu ze zasedání z 25. listopadu a z 2. a 3. prosince 2019 a budou považovány za schváleny, ne, nevzneseteli námitky do konce tohoto zasedání. Bod 3 jsou rozhodnutí koordinátorů z 2. prosince a tady zastáváme stejnou zásadu, nebudete-li mi žádné námitky, tak to bude považováno za schválené na konci naší schůze. Bod čtyři. Oznámení předsedy. Jako vždy, toto zasedání je webstreamováno, takže vítám i posluchače od Soluně do Talinu, z Lisabonu do Jeteborgu od 700 visitors in average. Máme eh, velký průměr návštěvnosti. A samozřejmě máme také tlmočení. Prosím pěkně, hovořte umírněně. A za třetí bych vám rád řekl, že Mark Juten bohužel opustí náš výbor. Vlastně už eh, opustil sekretariát a šel do sekretariátu AFETu. A teď budeme mít eh, aspoň našlápnuto i na vztahy s AFETem, což je také dobrá zpráva. Děkuji mnohokrát za vaši práci ve výboru, přeji vám hodně úspěchu eh, při vaší práci ve výboru a výboru AFET. A novým kolegou v sekretariátu je Direk Desmet. Vítejte. Eh, těšíme se na vaši spolupráci s naším výborem a mějte trpělivost. Někdy je to opravdu horko, ale myslím si, že jinak jsme milí. Takže hodně štěstí. Tak. A teď bod 5 je Eh, každoroční výměna názorů z Mezinárodní organizací práce. Máme tady paní Kartis, která je odvětvovou ředitelkou pro eh, oddělení Normes. Vítejte. A drazí kolegové, samozřejmě eh, jsme velice angažovaní ve spolupráci s MPO vzhledem k několika uzavřeným eh, dohodám o obchodě, ale také vzhledem monitoringu IPS a dalším záležitostem. A proto je tato výměna názorů pro nás nesmírně důležitá a specificky tedy s ohledem na rok 2019, kdy MPO slavila eh, stoleté výročí. Takže vítejte, paní Curtis, a bezprostředně vám dám slovo na 15 minut, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je pro mne ctí být dnes před vámi, jak víte, eh, se zapomíná eh, za vstupuje nejenom vlády, odbory a zaměstnavatele také, takže hraje významnou roli ve světovém měřítku a reaguje na světovou ekonomiku a stanovuje pravidla, která jsou nezbytná pro jakékoliv trvale udržitelné obchodní stavy. V srdci našeho mandátu je podporovat ratifikace a také dohlížet na implementaci ustanovení, stejně tak jako technická pomoc velice pomoc a e, tato organizace tedy vstoupila do druhého století své práce. Co se týče MPO, ráda bych vám poskytla přehled, co dělala v minulém roce vzhledem ke oslavě staletého výročí a také mm, e, něco řeknu ve vztahu k INTA, tak významným výborem v parlamentu. Zahájila bych eh, počátkem vytváření MPO, kdy se mělo vytvořit prostředí pro férové obchodování. Eh, a já eh, tedy už vím, že to název organizace svědčí sám za sebe. Co se týče standard norem MPO a kontrolu. Nám se jedná zejména o benchmarking, což je nesmírně zajímavé a důležité. Potom bych ráda připomněla několik nejvýznamnějších vodů, které vlastně jsou v souladu s cíly Evropské unie. Krátce vám poskytnu výhled na země a také na supervizi norem. A nadále bych vám chtěla něco říci o další angažovanosti MPO, abychom i nadále podporovali standardy s evropskými obchodními partnery. Nejprve eh, na troskách a na popelu druhé světové války MPO eh, znamenalo zahájení stanovování zcela zásadních norem pro obchodu doma i v zahraničí. Eh, nekalá soutěž, byla vlastně potírána v první preambuli ústavy MPO, kde je zdůrazněno, že selhání jakékoliv národu nezohledňovat lidský obchod jsou překážkou v dohodách o obchodě a jako podmínka je třeba, aby se zlepšila tato situace v té dané zemi. Byla identifikovaná tato práva a byly zavázány veškeré pracovní organizace se jimi řídit proti tedy nucené práci, eh, žádná práce dětí a eh, spolupráce s odbory a zástupci zaměstnanců pro vyjednávání. Původní dopad prohlášení byl zjevný. O desetiletí později země eh, ukazovaly, že porušování eh, těchto dohod nemohly poskytovat zemím dostatečný pokrok a že všechny země musí se zasazovat o sociální eh, spravedlnost pro férovou soutěž. MPO vytvořila příslušný rámec pro propagování cílu v rámci bilaterálních i multilaterálních dohod. A to mě přivádí k mému druhého bodu týkající se relevantnosti norem a dohlížení nad nimi pro férový obchod. MPO pro osvědčilo svou legitimitu vzhledem ke svým inkluzivním mechanismům, které stanovily normy na základě dialogu založeném na koncensu se zaměstnavateli, zástupci zaměstnanců a tak dále. A mm, je to také v souvislosti se studiemi dopadu. Zkušenosti ze supervize sloužily eh, Mezinárodní eh, organizaci práce eh, do další práce v poskytování komparativ srovnávání v rámci vytváření mezinárodních vztahů. A není jistě překvapením, že Oslava výročí znamenala také připomenutí si, jak MPO vznikala a dnes bych ráda poskytla výhled na její cíle a na to, čeho MPO dosáhla jako organizace stanovující normy. Eh, na výroční konferenci práce, eh, kde 100 90 úmluv bylo schváleno, vysoce relevantních v souvislosti s dnešní práci, harassment eh, a násilí při práci, inkluzivní, integrovaný přístup založený na rovnosti pohlaví. To všechno poskytlo rámec respektovaný pro mezinárodní společenství, aby vymítili násilí a harassment na pracovišti. Co se týče implikace standardů a norem, tady se vedly intenzivní diskuse týkající se globálního dohledu, eh, kterého se ujal nezávislý výbor. MPO osvětlilo význam sociální ochrany v globálním vývoji eh, agendy a také akce pro potírání chudoby, nerovnosti, sociálního vyloučení a pro dosažení univerzálních práv, které společně ruku v ruce zajišťují život a práci v důstojnosti. Je třeba také vybírat a diskutovat 24 případ týkající se aplikování ratifikovaných úmluv Eh, tady to schvaluje výbor vysoce postavených expertů, zohledňujících nejrůznější aspekty. Celá řada těchto případů se vztahují k vážným obavám týkající se aplikace zásadních úmluv. Aplikace svobody združování, kolektivního vyjednávání, to bylo skutečně mezi prioritami agend v naší agendě. Bylo to Alžírsko, Egypt, Fidži, Honduras, Kazachstán, Filipíny, Uruguay a Zimbabwe. Případ Kazachstánu eh, byl eh, ukázán jako eh, vážný případ velkého selhání implementace úmluvy. Byly tady například případy týkající se Kapverde, Iráku a Laosu. Diskuse se vedly také o situaci nucené práce v Bělorusu a v Myanmaru. Libie, Tadžikistán eh, se také diskutovaly v souvislosti s dodržování umluvy proti diskriminaci a zaměstnávání pracovní dohledy, inspekce, eh, dialog eh, třístraný je základem pro normy MPO. V souvislosti s tím se vedly diskuse s Indií a Srbskou týkající se výsledků bývalých inspekcí. A na závěr se vedly diskuse o odborných technických mluv z Bolivii, týkající se zejména strojírenství a Nikaraguji v souvislosti se sociální politi- eh, politikou. Eh, došlo k závěrům s zakotvením doporučení, které, ve které vyústila každá diskuse a všechny můžete naleznout na webových stránkách. Ale upozorním vás na některé. Co se týče Brazílie, tady se diskutovala otázka týkající se cílu kolektivního vyjednávání. V roce 2017 byly předloženy legislativní pozmě, eh, pozměňovací návrhy, které se odchylovaly od od všeobecné deklarace vyplývající z brazilské úmluvy. Co se týče tripartitních vyjednávání, některé nebyly slučitelné s tímto přístupem ústavou daného kolektivního vyjednávání. Hovořilo se o tom, že budou monitorovány dopady této diskuze. Výbor expertů zvažoval, že co se týče ustanovení specifických aspektů podmínek práce, které se mohou odchylovat eh, od eh, Mm, eh, některých eh, tedy nedostatků byly v souladu s příslušnými ustanoveními MPO a další problémy je třeba ještě zlepšit, zejména dobrovolné tří partitní vyjednávání, což by mělo platit jako minimální standard v jakýchkoliv pracovních podmínkách, co možná nejlépe v případech týkající se Etiopie. Výbor doporučil, aby vláda uskutečnila kroky pro posílení inspekcí práce a e, měla dostatek personálních i hmotných zdrojů, aby vymítila nucenou práci. Vzhledem k významnému dopadu e, vzdělávání dětí, aby se zamezilo dětské práci, e, vláda byla vyzvána, aby vypracovala příslušnou legislativu týkající se dějme na to, aby děti nepracovaly pracovali, mm, zejména ty, které jsou mladší 14 let. A e, další opatření měla usnadňovat komplementární implikaci mm, nevládních organizací v zemi. Specifická doporučení byla dána vládě. Indie v související s inspekcí práce, mm, posílení sborů, e, dělat také nenahlášené návštěvy, posílit své snahy o zavedení rejstříku a zabezpečený také toho, že eh, pracovní inspekce či inspekce práce eh, musí být prováděny zvenku. Eh, a byla vypracována tak doporučení z roku 1997 týkající se dohledu. Je třeba zintenzivnit úsilí odstraňováním dětské práce a zaručit efektivní eh, prostředky pro zvýšení osvěty proti nucené práce a posílit spolupráci, eh, spolupráci s Mezinárodní organizací práce, aby se v přechodném období ustanovil funkční mechanismus. Potom se diskutovalo s asociacemi z Filipín, kde se jednalo o vraždění odborářů. Doporučení tripartitního výboru vyzvalo vládu, aby vyšetřovala násilí proti odborům, ustanovit um, příslušné eh, vyšetřování a potrestání eh, monitorovací organizace, orgány a bojovat proti beztrestnosti a uvědomit si, jak nezbytné je zavést tři partitní vyjednávání. Eh, dále se jednalo o podporování mezinárodních standardů a v tomto ohledu MPU měla takovou osvětovou kampaň a 72 mm, zemí na to zareagovalo a mm, byly zavedeny příslušné nástroje, 24 mm, jich bylo a také se zrevidovaly pracovní standardy, aby byly zaktualizovány, aby byla zmapována situace. A posílením těchto mechanismů MPO stále více a stále už spolupracovala po celá desetiletí s evropskými institucemi, aby posílila a zintenzivnila společný přístup k dodržování eh, příslušných podmínek v obchodních smlouvách, aby se také vytvořili synergii spolupráce mezi těmito institucemi pro lepší dosažení cílu. Mezinárodní organizace práce spolupracovali s, člensk, spolupracovali s členskými státy, upozorňovali, že musí plně respektovat práva zaměstnanců. Spolupracovali jsme s DG Trade a dalšími, abychom zefektivnili implementaci takových zemí, jako je Armenia, Bangladeš, Kap Verde, Guatemala, El Salvador, Mongolsko, Myanmar, Pakistan, Paraguay, Filipíny, Tajsko a Větnam nedávno rozvinuté předpisy a projekt pro důstojnou práci to všechno v sobě obsahuje identifikují zemi, kde jsou problémy. A tento přístup zlepšil eh, podmínky při, dodrž, při in, dodržování těchto obchodních eh, smluv eh, protože byla zohledňována naše doporučení. Co se týče Filipín, vláda uznává nezbytnost eh, lépe fungujících orgánů příslušných a nedávno MPO vydala zprávu týkající se nezbytnosti dalších akcí. Eh, potom eh, prohlášení MPO upozorňuje na výzvy dnešního světa práce se specifickým uznáním eh, toho nebo zohledněním globalizace. Jsou to vytýčeny priority pro MPO, jak se bude pracovat i nadále. Je třeba propagovat takové obchodní politiky, které zahrnují také plné dodržování práv pracujících uznávání při tomu, jak, při, jak mezinárodní normy přispívají k sociální spravedlnosti, členské státy a Evropská komise jsou vyzvány, aby pomáhali při prosazování těchto standardů, včetně nových forem práce. I závěry rady volají po akcích e, v budoucnosti práce na základě koherentnosti napříč všemi systémy včetně sociálního, ekologického zohlednění v průmyslových a obchodních politikách, protože zcela závislý je přístup založený na člověku. A já vás vyzývám ke spolupráci v této oblasti. Děkuji vám za pozornost. Thanks a lot. Děkuji vám eh, za tento eh, přehled. A teď dostane slovo eh, Dostanou slovo poslanci, nejdříve paní Veja. Děkuji vám eh, mnohokrát za tohle skvělou prezentaci. Velice podporuji to, co zde eh, propagujete, takže eh, děkuji za vaši práci. Eh, k těm ustanovením MOP, jak posuzujete jejich vymáhání prostřednictvím evropských dohod o volném obchodu a jak si myslíte, že nadcházející nařízení o vymáhání by mělo na pomoci efektivnější uplatňování tohoto? Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, madam, za vaši eh, tak komplexní představení eh, tak širokého záběru Mezinárodní organizace práce. Abych se vrátila ke spolupráci evropských států s třetími státy. Vy jste poukázala na to, jak pozitivní jsou bilaterální smlouvy a já bych ráda věděla, jak spolupracujete s Evropskou unii, specificky s komisí a možná jak se posiluje spolupráce s Evropským parlamentem v tím, jak se sleduje dodržování trvale udržitelného růstu? Děkuji. Yes, thank you very much. Děkuji eh, za ten přehled. Myslím si, že to je velice důležité. Mám několik otázek. Ta první je taková obecnější. Bez ohledu na ty jednotlivé země, které jste popisovala, vidíte nějaký eh, celkový eh, trend v implementaci úmluv MOP, hm, buď pozitivní nebo negativní? A možná bude těžké odpovědět na následující, ale náš výbor to velice zajímá. případě obchodních vztahů s GSP, FTA, tedy mají, eh, maj, mají dohody o volném obchodu eh, pozitivní dopad? A potom v souladu s těmi dalšími otázkami komplexnější dohody o lidských právech a pracovně právních standardech eh, založené na sankcích Pomohlo by to nějak implementaci. A potom poslední věc. Hovorila jste o nových formách práce v nových odvětvích, ale i v těch starých. Potřebujeme nějaké nové standardy? Pracovně právní do budoucna. A co by to bylo? Kolem čeho by byly postaveny? Děkuji, Heidi Hautala. Děkuji. Je samozřejmé, že MOP je velice důležitým partnerem našeho výboru, protože eh, často zjišťujeme, že eh, pracovně právní standardy eh, někde se příliš nedodržují. Takže já mám otázku k aktuální otázce o věci, o které budeme hlasovat zítra. Dohoda o volném obchodu s Větnamem. Samozřejmě vidíme tam zlepšení v pracovně právních eh, ustanoveních, ale pokud eh, to vnímáme v kontextu eh, trestního zákonníku, tak ta práva nabitá díky pracovnímu právu, například právo združování, lze vlastně vyprázdnit ustanoveními trestního zákonníku, čili jak z toho ven. A druhá věc, jak víte, my se hodně bavíme na řadě politických výborů tady o eh, podrobném přeskoumávání lidských práv v dodavatelských řetězích. A byly velmi znepokojivé případy, například eh, už eh, někdy před rokem v Malajzii, která je velkým výrobcem kaučuku, tam se vyrábí velká část gumových rukavic a kondomů pro celý svět. A teď víme, že část pracujících jsou tam smluvně vázaní pracující, nebo se to může říkat moderní otrství. Spojené státy, myslím, mají od roku 2016 zákaz dovážení výrobků vyrobených pomocí otrocké práce. Někdy ty důsledky nejsou tak šťastné, protože ta situace eh, těch eh, pracovníků eh, se tím nevyřeší. Nicméně je to silný signál toho, že naše společnosti nehodlají tolerovat otroství v dodavatelském řetězci. Čili jak byste doporučili vy, aby uřešila tuto situaci? Pani Schwarz. Děkuji. Já děkuji vám za tu prezentaci. Já mám otázku, která se týká jiné obchodní dohody, eh, která je na pořadu tohoto výboru, a sice EU Mercosur. Hovořila jste o, o Brazílii a naznačila jste, eh, že ty eh, výbory dochází k poněkud jiným závěrům v této situaci. Kladu si otázku, co eh, MOP konkrétně dělá eh, vzhledem k úsilí prezidenta Bolsonára a eh, vlastně rozebrat ty, ta pravidla na ochranu pracujících? Mám? Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám za to, že jsem dorazila o něco později. Eh, chci poděkovat za tuto prezentaci, eh, především za tu úžasnou práci, kterou vykonává MOP v celém země. Já mám dvě otázky v celém světě, promiňte, dvě otázky. Za prvé, jak hodnotíte roli tohoto výboru, co se týče posilování kapitol o trvale udržitelném vývoji? v obchodních dohodách zda je nutno je ještě více prohloubit a za druhé, co se týče zemí, které mají pokročilou pracovní legislativu a kde dochází k určitému spoždění, jakým způsobem to hodnotíte? Například mm, co se týče kritiky ve vlastních zemích Evropské unie. Hodnotíte, nebo lépe řečeno, valujete, eh, hodnotíte úroveň rozvoje pracovních podmínek, zejména po hospodářské krizi a po mm, potížích, které vznikly v některých členských státech. A na závěr eh, otázka, která už tady zazněla. Jakým způsobem můžeme pokročit v systémech založených na sankcích proti těm organizacím, které by měly být více efektivní při dodržování závazných cílů v oblasti dodržování práv pracujících. Děkuji. Christoph Hansen. Yes, thank you, ben. Děkuji, Bente, a děkuji za velice zajímavou prezentaci. Na jednom ze předchozích zasedání výboru tady byl jeden z vašich kolegů, eh, který odpovídal na otázku, ohledně velkého zrychlení implementace umluv MOP po vyjednávání s EU. A teď v návrhu dohody, o kterém budeme hlasovat zítra, žádáme o meziparlamentní výbor a mezi EU a Větnamem, který by pracoval jenom na implementaci obchodních dohod a všech těch úmluv, eh, které s tím souvisejí. Jak vidíte eh, takovýto nástroj jako vzor pro budoucí dohody? A v tomto případě, co je na něm tak zvláštního a jak, eh, tam vidíte to velké plus, které přinese tento instrument Helmut Scholz. Děkuji. Já eh, dvě doplňující poznámky. Já eh, také položím některé otázky eh, od kolegů. Nebo souhla, protože s nimi souhlasím s těmi otázkami takhle. My nezodpovídáme jenom za schvalování, ale také za implementaci obchodních dohod. Chceme vidět, co se děje v realitě v takových otázkách, jako je kapitola trvalé udržitelnosti a lidskoprávní aspekty. To pro nás má důležitou Hmm, důležitý význam. jak je jako MOP eh, řešíte otázky, které se týkají, abych tak řekl, implementace. To znamená, sledujete, eh, co dělají ty domácí eh, poradní skupiny, co se děje v souvislosti s zakotvením pracovně právních norm v realitě. Jaké závěry z vašeho pohledu bychom si měli vzít my? pro eh, uzavírání nových eh, dohod. A to se dostávám k otázce toho následného, procesu, eh, ten implementační mechanismus, aby to netrvalo nějakých 15 let, abychom viděli, co se zlepšilo v reálu lépe a co ne ale by také díky hospodářské spolupráci eh, členských států EU eh, se třetími zeměmi v těch daných regionech a také v eh, Evropské unii se něco dělo. A potom druhá otázka. My jsme měli konferenci o dohodě s Mercosurem, jako frakci jsme to, frakci jsme to pořádali. Tam jsme měli zástupce brazilských černochů a Zjistili jsme, že v legislativě bez ohledu na obchodní eh, dohody z Brazílie eh, je, dostává tam eh, policie de facto volnou ruku a smí bez ohledu na skutečná fakta používat silné zbraně a, a Eh, vlastně eh, nebudete stánat za to, když přitom přijdou o život takových lidé. Ono to trošku něco vypovídá o té společenské realitě tam, ale eh, tohle se musí odrážet také v naší obchodní politice. Čili takhle jsme konfrontováni s tou reálnou situací na místě, čili jak v té legislativě se něco takového může odrážet. Děkuji. Emis Kertis, vy jste hovořila o situaci v Kazachstánu. Kazachstán je hostitelem MCF červnu. Pojede tam spousta ministrů, delegace výboru eh, pro mezinárodní obchod. Takže Možná bychom mohli trochu zatlačit eh, při dialogu eh, s eh, vládou v Kazachstánu. Co byste doporučila? Co bychom se měli zaměřit ve svých debatách, aby se situace zlepšila, pokud jde o umluvy MOP? Tak to byla spousta otázek a teď dostáváte slovo. Thank you. Mnohokrát děkuji. Ano. Já se věna snažím, pokud možno co nejlépe na všechny dotazy odpovědět a prosím vás, upozorněte mě, jestli mě něco uniklo. Asi bych začala nejprve takovým všeobecným dotazem ohledně toho, jak ILO se dívá na ustanovení Eh, Evropské unie v obchodních dohodách a jejich prosazování a pak se dostanu k podrobnostem. Dobře, MOP, jak víte, sama o sobě není orgánem, který by uvaloval sankce. I když pravděpodobně se nejblíže k něčemu takovému dostala v souvislosti s používáním eh, práce otrocké v Myanmaru, kdy tedy jsme se takto obrátili na vládu. To bylo na začátku tohoto století, ale MoP jako taková neuvaluje sankce a vlastně nastavuje mezinárodní pracovně právní standardy a snaží se dosahovat zlepšování situace v jednotlivých místech. Čili na jedné straně se to dělá prostřednictvím dialogu, což velice zvyšuje eh, význam eh, dialogu s vládami a také sociálního dialogu v rámci jednotlivých zemí. Přičemž eh, ty dohody jsou většinou zaměřeny na mechanismy, aby se zajistil eh, dialog příslušných zemí. Jsou tam doma poradní skupiny, sociální eh, skupiny a tak dále. A tím pádem je možné poukazovat na takové případy, kde je třeba vyslovovat doporučení. To je velice důležité z hlediska také eh, dialogu s vládami MOP, protože eh, jsou, jsme upozorňováni na určité věci a jedná se tedy o realizaci eh, standardů MOP, nikoliv obchodních dohod, tedy jak tam fungují základní lidská práva, nebo se můžeme odvolávat na úmluvy MOP, které jsou zmiňovány v různých eh, obchodních dohodách. A tady se jedná o to, že se stále navyšuje eh, angažovanost také dialogu s Evropskou komisí a to si myslím má veliký význam, protože to nám právě umožňuje, abychom společně zjišťovali, Eh, země, které musí být prioritami, kde je třeba, aby se něco dělalo. A kde také vidíme možnost otevřenosti, tak aby bylo možné dosahovat zlepšení situaci v konkrétní zemi. A zase musíme tedy zjišťovat, co je důležité pro nás jako pro MOB. Eh, a jedná se o to, jak ty země se zapojují do dialogu s naší organizací a pak se stanoví eh, akční plány a takzvané cestovní mapy. A tím pádem můžeme potom sledovat, do jaké míry ty státy podnikají důležité kroky. Hovořilo se o tom, že byly podniknuty určité kroky vůči Větnamu. Souvisí to i s tou nadcházející obchodní dohodou. Ratifikace příslušných umluv je velice důležitým eh, krokem, i když třeba to tak nevypadá, ale právě to zajišťuje, trvalou revizi a trvalé prosazování standardu MOP. Čili bez ratifikace by tady nebylo možné pravidelné posuzování toho, co se v dané zemi děje. Tudíž ratifikace je velice důležitým prvním krokem. A samozřejmě, že pak eh, přichází řada na implementace. A to je právě ta cestovní mapa. To naznačuje, že příslušné státy jsou ochotny se angažovat v souvislosti i s tím tlakem, který jde z EU a také s tím, co tady přináší MOP. A tím si myslím, že už jsme tady viděli řadu významných výsledků. Zase se vracím k Větnamu, protože tady se někdo zmiňoval o pracovně právním zákonníku. Tady došlo k významném eh, rozvoji ve Větnamu a čili otevírá se možnost pro organizace na úrovni podniků a zlepšuje se také svoboda schromažďování. Je to takový přístup na základě jednotlivých kroků. A čili teď už tady bude umluva, ratifikace umluva o kolektivním vyjednávání, pak umluva o svobodě schromažďování. Vy se zaměřujete na určité věci v obchodních dohodách a my zase máme své supervizní dohledové doch- mechanismy. A to nám snad umožňuje díky našim pobočkám, které tam máme, díky projektům, které tam probíhají, nám umožňuje, abychom mohli více na ty země působit. Tak aby se třeba nepoužívala ustanovení trestních zákonů, která by byla v rozporu se základními zásadami našich standardů. A pak musíme postupovat dále, tak, aby všechny zákony byly v souladu s umluvami Mezinárodní organizace práce. Když se na to tak celkově podíváme z hlediska trendů, Já nechci ani říci, jak dlouho jsem tam už pracovala v MOP, ale už vlastně pracuji v této oblasti více než 30 let, takže mohla bych něco říci o trendech, protože jsem zažila vlastně 30 let celkového života nebo třetinu života MOPu. A samozřejmě, že tady se můžeme odvolávat na základní principy práva na práce, na úmluvy, na různá obchodní ujednání, kde ty standardy jsou zapracovány. A to je důležité, protože ehm, vidíme, že ehm, se jedná o velkou angažovanost ze státy, které by jinak možná se s námi až tolik do práce nezapojovaly. Tady se někdo ptal na to, jak eh, to můžeme navázat také na udržitelné, na cíle, na cíle udržitelného rozvoje. ILO je hrdá na to, že vlastně ochraňuje celou řadu indikátorů a eh, kvantifikovaných eh, cílů. Je to například právo na schromažďování a na kolektivní vyjednávání. A my můžeme tedy sledovat výsledky, kterých se dosazuje v, v souvislosti s konkrétním eh, ukazatelem eh, z udržitelných cílů eh, nebo cílů udržitelného rozvoje. Eh, Čili my můžeme vlastně potom kvantifikovat eh, eh, rozvoj v dané zemi v této oblasti a to jsou potom veřejně přístupné informace. A jsou to informace, které umožní i ostatním, které maj, kteří mají obchodní ujednání s tou zemí, zda ta konkrétní země postupuje dopředu nebo naopak couvá. A Samozřejmě, že takto sledujeme také používání dětské práce, nucené práce, rovného eh, odměňování za práci, čili vlastně my tady máme své určité páky. A samozřejmě, eh, že my máme také přímo konkrétní organizace, které pracují eh, v jednotlivých eh, státech a tam zase se na nás příslušné skupiny obracejí, pokud je jasné, že některá ujednání, některé úmluvy se nedodržují. A to se stává docela často, že jsme na něco upozorňováni. Tady se například hovořilo o Brazílii v souvislosti s dohodou se státy Mercosur. Nejprve bych chtěla vysvětlit jednu věc. E, tady byly e, rozdílné názory e, zaměstnavatelů a pracovníků na prosazování kolektivního vyjednávání, co by to mělo znamenat a jaká by tady měla být hierarchie norem. Doporučuje se prostě sledovat dopad tohoto vývoje je tedy výbor, který prostě sleduje problémy, pokud se nezas, ne, na minimální úrovni alespoň nezajišťují principy právního státu. Vždycky je tady možnost eh, si stěžovat, podat stížnost na vládu, například eh, v souvislosti s um, Brazílii byly stížnosti na například eh, zase policie ze strany, eh, ze strany sociálních skupin, eh, pak je tady také umluva o původních obyvatelích a jejich právech a zase tady můžeme potom přijímat doporučení na základě závěrů šetření. A my samozřejmě chceme být eh, schopni vyslovovat doporučení a pomáhat státům, aby viděli, kde mají mezery a postupovali dále. A samozřejmě, že i ty obchodní dohody tady znamenají určitý pákový efekt že můžeme více zdůrazňovat vládám příslušných států, že je třeba, aby něco dělali v souvislosti s doporučeními, která jim byla přednesena. Pokud jde o nové formy práce a zda kvůli tomu potřebujeme nové standardy. Expertní výbor eh, MOP eh, vypracuje zprávu, která má být zveřejněna v únoru a týká se to celé řady nástrojů ILO, jak se oplatňují. A to se přímo týká otázky nových forem práce, protože se jedná o doporučení, eh, týkající se vztahu eh, s zaměstnavateli a zaměstnanci, například práce z domova, politika zaměstnanosti, jak to všechno je provázané. A jak můžeme stanovit takovéto vztahy, jak je můžeme posuzovat. A zase jedná se o podporu volně, svobodně zvolené formy zaměstnanosti, která je produktivní. Na tom se bude, o tom se bude hovořit na mezinárodní konferenci a uvidíme, zda eh, účastníci z řad eh, členů MOP mají, eh, si myslí, že by tady měly být nějaké nové mezinárodní standardy. To už je na našich členech, aby se konsenzuálně na tom shodli. Due diligence v oblasti uplatňování lidských práv, globální dodavatelský řetěřec, používání nucené práce, to všechno s tím souvisí. Co my děláme v našich projektech spolu s Evropskou komisí? Snažíme se také eh, dosah, eh, se obracet na podnikatelskou komunitu, ať už je to na mezinárodní nebo na národní úrovni, aby věděli, co se od nich očekává, jaké oni mají povinnosti, jak musí dodržovat základní principy práce práv. Eh, a zase my máme, jak si my stojíme tam přímo mám, v v terénu, čili můžeme hovořit i s podnikateli, s podniky a s, mm, dostává se to tedy takto dále, ty informace podal po celém dodavatelském řetězci. Kazachstán. Kazachstán. Um, čili upozorňuje se na něj jako na zvláštní případ, kde došlo k velkému nezdaru protože opravdu tady je velká slabina, pokud jde o svobodu schromažďování, ať už se to týká odborů a nebo zaměstnavatelských organizací. To samozřejmě na, eh, členy naší organizace ILO nesmírně zajímá a znepokojuje to, protože eh, pokud eh, si nejsou jistí, že zástupci příslušné země jsou skutečnými eh, zástupci, skutečně je reprezentují, pak to znamená určitou slabost, slabinu. A proto také do um, Kazachstánu jela mise na vysoké úrovni, tedy partidní, bylo to někdy před rokem, my jsme se dohodli na cestovní mapě a co se má udělat, jaké kroky mají být podniknuty, aby byla legislativa zlepšena tak, aby se mohly i e, pracovníci, i e, zaměstnavatele se mohli svobodně združovat bez e, zásahu vlády, aby tady byl skutečně volný dialog. To je nesmírně důležité. Ale pokrok někde uvázl. Všechny ty prvky už tady jsou. Dokonce už jsou tady legislativní návrhy až budou schváleny, nebo když se jednou schválí zákony, pak je také třeba, aby se účinně implementovaly v duchu prosazovaných změn. Ale jakožto první krok eh, je třeba zdůraznit vládě země, jak důležité je, aby připravila a schválila legislativní změny tak, aby to vedlo k větší svobodě schromažďování v dané zemi. To by bylo nesmírně užitečné. Já si myslím, že vláda Kazachstánu už teď eh, trošku cítí ten tlak zvenčí. A nedávno také naznačili, že jsou ochotni rychle postupovat, aby byly tyto zákony rychle schváleny. Nemělo by to být tedy příliš eh, problematické, pokud tady bude politická vůle. A samozřejmě, že jakékoliv povzbuzení ze strany komise by tady bylo navíc vítané. Já si nejsem jistá, zda jsem zodpověděla všechny dotazy. Samozřejmě eh, můžete se klidně eh, vrátit ke své otázce a zopakovat je. Eh, děkuji mnohokrát, myslím si, že jste zodpověděla vlastně na všechny dotazy. A co si myslí komise? o práci ILO um, Madeleine Duncan, která je eh, vedoucím oddělení udržitelného rozvoje. Má teď eh, pět minut na své eh, otázky. My jsme vlastně jako pracujeme DG, DG Employment a my a proto bych chtěla nejprve umožnit Luis, aby hovořila jako první, protože obě naše DG to mají na starosti. Je úplně jasné, že výbor si dobře e, uvědomuje, jakou práci provádí ILO a co my děláme dohromady. A jenom k tomu ještě připojím, že máme velice silnou koordinaci e, činností členských států v Ženevě, že odbory hovoří, že Unie hovoří jedním hlasem. Někdy se jedná o e, složité otázky kontroverzní. Jedná se o často vážná porušování lidských a pracovně právních práv a nám se daří eh, velice efektivní eh, koordinace. Například v deklaraci, která se týkala ehm, stoletého výročí, bylo znovu zdůrazněno, jak významná jsou základní lidská a ostatní pracovní práva. A jak už říkala paní Kurtis, eh, také byla schválena kon konvence 190, týká se to násilí a harassmentu eh, na pracovišti a na tom trvala právě Evropská unie. Je úplně jasné, že obě organizace podporují také multilateralismus a slušnou práci pro všechny lidská práva a naše agendy tedy eh, velice dobře jdou dohromady. Eh, MOP samozřejmě dělá pro nás tři důležité věci. Ustavení standardu, jde to nad rámec obchodu. Vlastně první standard například o práci na moři. Eh, to už je z roku 1920. Ta úmluva už byla schválena před 20 let. Potom se jedná také rybolovu, ehm, námořního sektoru a tady už jsou prostě standardy týkající se platu, ochrany, bezpečnosti a zdraví eh, nebo ehm, námořní navigace, eh, plavba, pardon. Čili tady vlastně ILO pracuje na konkrétních standardech a to nám velice pomáhá, abychom mohli pak zjišťovat, zase něco porušuje nebo ne. A důležité je, že ty standardy nejsou evropské, ale světové. Když se ptáme v třetí zemi na implementaci, tak my jim nevnucujeme lidská práva, jak je vidí Evropská unie, ale něco, co jsou všeobecně přijímané um, standardy. Pak ten systém dohledu, to je pro nás velice užitečné, protože zase někdy je to tripartitní, někdy to dělají experti, odborníci, výbor odborníků, výbor pro eh, uplatňování standardů. Každopádně nám to dává eh, hodně důležitých informací o těchto důležitých otázkách. A nakonec, za třetí, když je třeba, aby se nějaká opatření uplatňovala vůči třetí zemi, zase se eh, opíráme o expertní znalosti pracovníků ILO. A jak už říkala paní Curtis, eh, ta je, ILO je tripartitní eh, organizace, neuvaluje sankce, čili eh, jsou tady jistá omezení, s tím musíme vždycky počítat. A vlastně Evropská Unie se snaží potom ve spolupráci s ní dosahovat změn na celém světě. Já bych se zaměřila na čtyři body, navážu vlastně na vaše vystoupení. Jsou tady dvě otázky týkající se spolupráce MOP, s MOP na základě bilaterálních dohod, jak, jak to probíhá mezi Evropským parlamentem, komisí a ILO. Pak si myslím, tady byl také dotaz na implementaci, co tedy se se tady dělá. Eh, pro ty, komu, pro koho je to nové. V roce 2017 až 2018 jsme se zabývali nad tím, jak bychom mohli tuto práci zefektivnit. Pak byl vypracován 15-bodový akční plán a důležitý je pilíř spolupráce. Má to tři dimenze, parlament, členské státy, mezinárodní organizace. V rámci tohoto pilíře hodně spolupracujeme s Evropským parlamentem, také členské státy toho hodně udělali a MOP tady má úspěch ústřední úlohu, protože my vlastně jít, abych tak řekla, importujeme do našich dohod. A už, jak už Karen říkala, máme program technické pomoci dvakrát ročně, vždycky si proběhneme všechny případy technické pomoci, například s Větnamem, Filipínami. To jsou ty státy, které byly e, zmiňovány. Jsme tady zcela flexibilní. Je to velice intenzivní spolupráce a týká se to TSD i GSB ale abych uvedla příklady o TSD, jak to funguje, co tedy děláme. A to byl ten 15-bodový eh, plán. Stanovíme si eh, prioritní země, musíme si nejprve stanovit priority, na které se budeme zaměřovat v nadcházejících letech vůči určité zemi. To děláme a eh, děláme to dohromady i s MOP, respektive podílem sdílíme informace. Takže není samozřejmě dost dobré, aby Evropská unie a MOP postupovali v různých směrech v nějaké zemi, kde vidíme problémy. Ne. Ale jedná se o to, aby se potom udělal společný pracovní plán, abychom mohli eh, sledovat eh, cyklus, eh, týká se to vyjednávání, TSD, čili jsou to zcela konkrétní věci. Tam ty domácí poradní skupiny také hrají důležitou úlohu, mají většinu většinou e, velice rády MOP zvoluje na svá zasedání, takže tady také probíhá úzká spolupráce. A my samozřejmě také velice sledujeme, co dělá Luis a tým a my zase e, do svých briefingů zapojujeme informace z naší jejich strany. Takže už jsem hovořila o technické pomoci, pak tady byl dotaz týkající se dodavatelského řetězce a due diligence. To také se týká GSD. My máme eh, v této hlavě také due diligence. Máme dva hlavní projekty. Jeden je v Latinské Americe a jeden je v Ázii. A dělá se to společně s Mezinárodní organizací práce a OECD a v případě Latinské Ameriky i s Spojenými národy. Máme tedy možnost těžit také z expertní expertních znalostí těchto mezinárodních organizací a implementovat ehm, doporučení v, pro, provádět doporučení v oblasti due diligence. Tady jste se dotkli velice důležité dimenze práce protože MNI ehm, doporučení a doporučení OECD jsou nesmírně důležitá. Větnam, to chci zdůraznit, z mého hlediska, Ehm, je velmi důležitým případem, protože vlastně tady poprvé realizujeme úplně ten 15-bodový plán. Ehm, chci znovu připomenout tu návštěvu, kterou jsme spolu s Langengem uskutečnili v roce 2017. Spolupracujeme s ILO, skutečně je to strategické partnerství a čili je tady plná spolupráce. A opravdu oni potom, jak jsme mají velkou důvěru i vůči ILO, viděli jsme to při návštěvě Větnamu, jak oni prosili zástupce MOP, aby jim pomohli při vypracování příslušných pravidel. Děkuji a tím bych tady skončila. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Samozřejmě mohu zdůraznit zejména ten poslední bod, o kterém jste hovořil zlepšil a doufám, že to bude tak i nadále. Někdy mám totiž dojem, že to souvisí mm, vždy s konkrétní situací nebo s nějakou náhodností, ale není to institucionalizované. A to by mohlo mm, se zlepšit, domnívám se. Hmm, mám několik negativních příkladů z Ameriky, ale o tom se teď nebudu zmiňovat. Měli bychom se skutečně podívat na to, jakým způsobem stabilizovat a institucionalizovat spolupráci s MOPem. A vás, Evropským parlamentem, samozřejmě. Děkuji vám mnohokrát. Tím jsme uzavřeli tuto diskusi, tuto rozpravu. Zůstaneme samozřejmě v kontaktu. Děkuji vám mnohokrát, paní Cortes. A dalším bodem na pořadu jednání je bod číslo 6, což je taky velice důležitá záležitost, kromě pracovních práv, samozřejmě také otázka ochrany autorského práva eh, duševního vlastnictví tedy a eh, respektování autorského práva ve třetích zemích. Mm, v prosinci minulého roku byla zveřejněna zpráva k tomuto tématu ze strany komise a nyní máme příležitost o tom diskutovat a možná jít trochu do hloubky, jak vypadá současná situace autorského práva ve třetích státech. A Samozřejmě největším slonem v místnosti je Čína, eh, která způsobuje zhruba 80 problémů. Hmm, to znamená, že ty problémy souvisí s Čínou. Já doufám, že budeme o tom diskutovat i v kontextu kromě dalších jiných problémů, jako je Indie, Indonésie, Rusko, Ukrajina a Turecko. Já bych nejprve dal slovo Pítrovi Kováčovi, vedoucímu mm, oddělení, aby nás informoval o této zprávě. Děkuji vám, pane předsedo. Krásné dobré odpoledne, dámy a pánové. Je mi potěšením dnes vám tady prezentovat eh, aktuální zprávu týkající se situace autorského práva ve třetích státech a jejího vynucování, což bylo mm, publikováno komisí začátkem ledna 2020 toto je vlastně nejaktuálnější pohled a nejaktuálnější zpráva, která následovala po předešlých zprávách. My vlastně zveřejňujeme zprávy každé dva roky a vždy se snažíme aktualizovat situaci. Tato zpráva je neoddělitelnou součástí, integrální součástí úsilí Komise pro posílení ochranu a prosazování práva na duševní vlastnictví ve třetích státech. Ale myslím, že nemusím vysvětlovat ty cíle a jejich propojení, propojení autorského práva s inovací, hospodářským růstem, ochranou spotřebitele a Stejně tak v rámci naší spolupráce spolupracujeme s národními organizacemi pro sazování a práva i s mezinárodními organizacemi. Je tady zcela jasné propojení s vyhýbání se placení daním a s organizovanou kriminalitou a proto se velice angažujeme v tomto tématu. Jaký je hlavní cíl této zprávy? můžeme tomu říkat zprávou o třetích zemích. Eh, je to identifikovat ty třetí země, kde stává ochrany autorského práva a jejího prosazování jak offline, tak online eh, způsobují skutečně maximální obavy. Toto není vyčerpávající analýza ochrany autorského práva a jeho prosazování v celém světě. Prioritní, tedy seznam prioritních zemí není nezbytně vyčerpávající ehm, ale my jsme tam začlenili ty země, kde nedostatek ochrany, vynucování, dodržování autorského práva eh, vedou k největším eh, hospodářským ztrátám nebo k největšímu porušování ekonomických zájmů Evropské unie. Eh, týká se to zejména malých středně velkých podniků, potenciálního rizika Mm, autorského práva těchto malých středně velkých podniků, když chtějí vyvíjet své obchodní aktivity v třetích státech a také v koncipování biznisových strategií eh, pro ochranu jejich eh, autorského práva. A mm, bylo, prokázalo se, že je to také užitečné pro dotyčné orgány ve třetích státech. Mm, je to vlastně zdroj informací. Pro komisi seznam priorit slouží také e, pro soustředění se na hmotné i personální zdroje v určitých zemích Máme různé aktivity spolupráce či programy s Čínou, s Jihovýchodní Auzií, s Latinskou Amerikou. Právě jsme zahájili spolupráci v programech autorského práva na podporu Afriky v jejím úsilí zlepšit situaci s autorským právem tam. Vedeme různé dialogy se zeměmi, včetně tedy Číny, Tajska, Snažíme se dělat to s Indií a dalšími státy, většinou s těmi státy, které se nacházejí na, této, na tomto prioritním seznamu, právě proto, abychom chránili ekonomické zájmy Evropské unie a její občany. Co se týče prioritního seznamu, tady nedošlo k velkým změnám v podstatě. Čína zůstává zemí, která je prioritou čísla jedna, priorita dva Indo, Indie, Indonésie, Rusko, Ukrajina a Turecko. Eh, priorita tři země Argentina, Brazílie, Ekvádor, Malajzie, Alžír, Saudská Arábie a Tajsko. Pořadí a ospravedlnění, protože země se dostane do priority 1, 2 nebo 3, souvisí s tím, že eh, tedy souvisí to s persistencí, eh, se setrváváním problémů eh, v dotečných zemích a také, co se týče problematiky prosazování práva. A v této oblasti v souvislosti zůstává Eh, Čína naším největším problém. Minulý týden jsem byl v Číně, vedli jsme diskusy s čínskými protěžky týkající se právě ochrany autorského práva a jeho prosazování v Číně a jim se velice nelíbilo, jaké jsou výsledky zprávy a to je pro nás ale dobré znamení, domnívám se, protože to ukazuje, že se dotýkáme těch opravdových eh, problémů. A eh, potom jsme záležitosti, diskutovali také záležitosti další. A domluvili jsme se na tom, že je nezbytné zlepšit úroveň ochrany a prosazování tohoto práva v Číně. Máme celou řadu různých problémů v těchto zemích, ale dodatečně k těm prioritním státům jsme vytvořili rovněž určitou sekci kde jsou některé země, kde již některé zemi eh, mají s námi nebo se budou završovat smlouvy FTI. To se týká Kanady, Jižní Kory, Mexika a Větnamu. Komise také bude velice úzce monitorovat situaci v dalších zemí, eh, kde jsou určité obavy. To jsou tedy země, které nejsou na, té prioritní, na tom prioritním seznamu, ale buď by se tam mohli odsnout, anebo tam byli v nedávné době a teď je třeba je monitorovat. To je Izrael, Maroko, Paraguay, Filipíny, Jižní Afrika, Švýcarsko a Spojené Arabské Emiráty. Co je důležité? V této zprávě jsme tedy identifikovali země, hlavní trendy, hlavní problémy, to znamená, srovnáte-li ty dvě zprávy, jako to první, která byla zveřejněna před dvěma lety, a eh, s tou poslední aktuální zprávou, vidíte, že ty země zůstaly víceméně stejné se dvěma či třemi změnami. Problémy eh, se mohou různit, protože no, objevujeme problémy nové. A Eh, vlastně se nám podařilo vyřešit celá řada problémy s těmi zemi, s kterými vedeme kooperaci a dialog. A dokonce i s Čínou, eh, kde eh, došlo k poměrně dobrému pokroku, ale navzdory tomu tam problémy zůstávají. Naši protějšci se ptají a spochybňují tak trochu, proč se odstly na tom seznamu, eh, jak pracujeme, s jakými zdroji informací. A samozřejmě my se snažíme vysvětlit, že fakta a eh, skutečnosti jsou jasná a že ta jsou základem naší práce. Za prvé to jsou veřejné konzultaci, e, jsou tam začeny všechny subjekty evropské společnosti, držitele autorských práv, e, jiní držitele práv, organizace na ochranu spotřebitele. Každý může přispět a zaslat svůj input. Také Pracujeme na nejrůznějších eh, studiích eh, MOB, OECD a celá řada organizací. Také zohledňujeme eh, evropskou statistiku spotřebitelů, to je každoročně zveřejňováno týká také zprávy týkající se padělání. Tady jsou zcela rozpoznatelné a prokazatelné trendy. To znamená, že skutečně máme silnou faktic, silný faktický základ pro zpracování této zprávy, co se týče spolupráce se třetími státy. Co bude dalším krokem? Jistě budeme pokračovat ve sledování této situace, aby došlo k pokroku, protože to je samozřejmě největším cílem této zprávy aby se situace v těchto třetích státech zlepšila. To znamená, pokračujeme ve spolupráci v rámci našich programů a spolupráce. Spolupráci vedeme stále dialogy s nejrůznějšími skupinami a také na prostě a tyto dialogy chceme skutečně udržet právě v našem dialogu se třetími státy. Pod potom tady máme také monitorovací seznam o padělávání, to také zveřejňujeme každé dva roky. Ta, to poslední bylo zveřejněno minulý rok, je to vlastně jako seznam. A další ten watchlist bude zveřejněn v únoru příštího roku. To je vlastně seznam platform a e, míst na trhu offline a online, e, které jsou podezřelé z porušování autorského práva práva. To je také důležitý prvek naší zprávy a brzy zahájíme veřejné konzultace k této zprávě, což je dalším významným prvkem naší práce. To znamená, budeme pokračovat samozřejmě v práci a budeme vás i nadále informovat o tom, jaké úsilí vyvíjíme a bude, a jsme vám také vděční za váš info, input, jak vy můžete přispět k tomu, abychom zlepšili tuto práci. Děkuji vám. Já vám děkuji, pan Buržova. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zástupci komise eh, nejdříve eh, za eh, obstanou zprávu, obsáhlou zprávu a potom za ta vysvětlení. Když já mám kontakty s federacemi s podnikovými v Evropské unii, tak se mi zdá, že největší obavy jdou z Číny. Zástupce komise říkal, že proběhla navštěva v Číně a zde vyplynulo, že je tady vysoká úroveň ochrany. Já se ptám, jaké konkrétní opatření nebo dohody eh, jsou, nebo jaká přišla v tomto směru a potom, eh, jaké iniciativy podnikla komise k ochraně eh, práv duševního vlastnictví. Vidíte v krátké době určité možnosti nějaká rychlá řešení eh, k dosažení lepší ochrany v určitých zemích eh, po celém světě. Za třetí, komise eh, jmenuje úředníky k ochraně obchodních pravidel, Trade Enforcement Offices. Hmm, myslíte si, že budou také se zaměřovat na práva duševního vlastnictví? A závěrem, Větnam. Já jsem nedávno eh, četl o Větnamu a zjistil jsem, že eh, komise už eh, delší dobu buduje kapacity ve Větnamu, organizuje programy, vyměňuje si poznatky o správných zkušenostech, o správných postupech a má to vést k větší ochraně pravduživního vlastnictví. Vidíte už nějaké konkrétní eh, plody těchto eh, dosavadních snah? Děkuji. Děkuji, také já chci poděkovat komisi za tuto zprávu, kterou vypracovali za její prezentaci. Já bych se ráda zeptala na konkrétní věci. Ve vaší zprávě se odkazujete na význam, eh, který eh, mají příslušné orgány v mechanismech eh, kontroly a inspekce a také říkáte, že některé státy nejsou dostatečně rozvinuté a že také v mechanismu sankcí multitask eh, příliš málo, zo, se zohledňuje újma a škody, ke kterým dochází. Eh, a co se týče výluční kompetence Evropské unie, je tady celá řada problémů tam, eh, kde se jedná o subsidiaritu, kde některé agentury uh, Mm, e, se neodkazují e, na evropskou úroveň a bohužel tady nemáme evropskou úroveň sankcí. Jaké kroky domníváte se, se mohou učinit, aby se také e, zlepšila tato oblast? A za druhé, také upozorněte na význam boje proti padělkům tento parlament v minulém legislativním období měl iniciativu o zeměpisných označeních nezeměpisného původu, což je důležité pro ochranu určitých způsobů výroby, řemeslné výroby, i to, co tedy všech těch, které nespadají pod zemědělství. I tady dochází k padělkům, zejména z Číny, ale ne pouze z Číny. Jak vypadá tato situace? Ehm, chcete také zvážit, zda by bylo významné předložit určitý návrh v tomto směru? Děkuji vám mnohokrát. Eh, Děkuji, paní Giori. Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda poděkovala komisi za tuhle zprávu. Musím říct, že mě eh, docela eh, překvapilo, když jsem našla o Ukrajinu eh, v rámci druhé priority. Protože pokud vím, tak je to jediná země, se kterou máme asociační dohodu, důležitý strategický partner. A máme tady tenhle problém s Ukrajinou. Takže ráda bych se dověděla více o, o zjištěních komise jestli ukrajinské orgány jsou připravené pracovat eh, nějak na této otázce, jestli eh, tady by byly nějaké legislativní změny, nebo eh, jestli dojde k nějaké pozitivní legislaci, eh, legislativě a mm, je tady nějaká dohoda, je tady nějaký harmonogram k zajištění pravdoživního vlastnictví na Ukrajině v rámci tedy eh, v rámci té dohody s EU. Děkuji, paní Kavatýny. Děkuji, eh, děkuji i za vaši zprávu. Určitě eh, znáte akční agendu z Addis Abeby, která souvisí s SDG. Tam je, myslím, velice vyrovnaně pojednáno o právě duševního vlastnictví versus šíření technologií to je velice důležitá a otázka pro rozvojové země. Jak e, se e, snaží komise e, implementovat agendu z Addis Abeby, která byla schválena všemi státy OSN, protože to samozřejmě má důležité vazby na, eko, na životní prostředí, na ochranu pravduševního vlastnictví, ale potom také ochranu zdraví. Generika zachraňuje hodně životů a potom eh, samozřejmě také ekologické statky. Eh, mm, Evropská unie by opravdu chtěla, aby obnovitelné technologie, nebo technologie obnovitelných energií byly eh, nebo se šířily po celém světě. Takže děkuji, Marie. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji Evropské komisi za prezentaci této zprávy. Pan předseda to řekl ve svém úvodu, že toto téma je zcela zásadní pro naši ekonomiku a, i, a pro Unii jako takovou. Vy sám jste upozornil na bezpečnost eh, pro naše spotřebitele, protože eh, vidíme, jaké problémy tady máme ve výměně obchodních artiklů, čili bych ráda věděla, stejně tak jako pan Buržoa, jak chief officement může zasáhnout v této oblasti. Co se týče Mezinárodní organizace, Světové organizace obchodu, dochází tady k nějakému pokusu kroku ze strany našich partnerů. A stejně tak jako kolegyně bych ráda věděla, jak to vypadá se zeměpisnými označeními nezemědělského původu v souvislosti s paděláváním. Máte k tomu nějaké informace? a specifické soustředění se na malé a středně velké podniky, abychom jim pomohli. Děkuji. Děkuji, Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo, děkuji za úvodní slovo této otázce. Když tu vaši zprávu, tak mi napadá také uh, otázka Ukrajiny. Jelikož uh, nám není úplně jasné, jakým směrem se uh, ubírá tamní legislativa, tak uh, uzavírání dohody o, o která otevře trh padělanému zboží, no tak jak daleko eh, jde, eh, no, jak moc si z tohohle můžeme vzít po naučení eh, pro další vyjednávání? Co navrhujete k tomu, abychom příště tam měli nějaká přísnější a přesnější opatření? Mm, tohle musí být přeci v dohodách o volném obchodu a vede nás to eh, k dalším dohodám eh, s Brazílie, a s Argentinou, o kterých se vyjednává, které jsou také v otázkách priority 3. Takže co navrhujete? Co, jak to řešit? Potom Čína. Čína nedávno přijala zákon, který opravdu zakazuje padělání, zneužívání práv duševního vlastnictví. Co to znamená pro budoucí spolupráci? A jaký to bude mít dopad na eh, tu novou obecnou dohodu eh, s Čínou? Potom další věc, Větnam. A ten eh, je zmíněn poměrně kriticky tady. A s ním eh, uzavíráme ty dohodu. Eh, jak řešíte otázky? Eh, zítra nebo příště řešíme tyhle věci, se tím budeme zabývat. A je nám jasné, že tam se ta ochrana práv vlastnictví opravdu neubírá tím směrem, kdyby obě strany mohly Eh, řešit eh, budoucí výzvy eh, digitalizovaných výrobních linek. Mr. Dante. Grazie, presidente. Io vi... Pan Dante. Mm. Děkuji vám za to, že jsem přišel pozdě. Já jsem spoždění. Tohle je opravdu velmi zajímavé téma a důležité pro budoucnost našeho průmyslu. Chtěl bych zdůraznit dvě věci. Několik kolegů tady zmínili některé, eh, zmínil některé věci už. Za prvé eh, označení zeměpisného původu, eh, které není pro jídlo. My máme dohody u těch nezemědělských výrobků chráněných na evropské úrovni. A myslím, že komise musí mít tady legislativní návrh. parlament hlasoval 650 hlasy pro o, o příslušném návrhu a myslím si, že teď je přijmou, třeba přijmout konkrétní kroky. Ale na cestě jsou nějaké, některé překážky. Mohlo by to pomoci některým sektorům, konkrétně za druhé Čína. Myslím, že tady musíme jednat velice rozhodně v téhle věci. Jsou tady celní orgány a za to předchozí období my jsme se tím zabývali. Máme problém. Netýká se to jenom právní ochrany ze strany čínského státu. Ok, e, Duševní vlastnictví, ale e, ne, spousta zemí e, nám říká, že získá rozhodnutí od čínských soudů ve svůj prospěch Eh, o svém duševním vlastnictví a tato rozhodnutí jsou potom ignorována a mm, čínskými úřady. A tam se použi- potom po- povoluje eh, používání různých patentů eh, a tak dále. Nic se nekontroluje, nebe- nepřijímají se žádné následní kroky, takže to je problém. Pokud tady hovoříme o padělání duševního vlastnictví v Číně, no tak to vypadá, že všechny snahy protože mm, že tohle nepřináší eh, žádné plody. To musíme položit na stůl. Musíme mít skutečné návrhy. Tady k tomuto. Takže eh, mm, děkuji vám za tu zprávu, za témata a já jsem chtěl zmínit tyto eh, dvě věci. Ty jsou, myslím, velmi důležité. Děkuji. A za sebe k se ještě zeptám to bude po mně krátká kapitola na článce, nebo je to krátká kapitola na stránce 14. Tři otázky. Předkládáte zprávy členům VTO a jak byste reagovali na del, na ty země, eh, nebo k těm zemím, eh, o kterých hovoříte ve zprávě, Čína, Indie a tak dále. A k tomu ještě druhá otázka. Co dodatečná pravidla k eh, ochraně duševního vlastnictví v manuálu VTO, tak aby došlo k, docházelo k méně konfliktům s některými členskými státy. A třetí otázka. Ve zprávě jste zmínil, že tady další eh, eh, případ uh, protiční, ale už tady máme odvolací orgán. Co se, nebo jaké dopady to bude mít? Hm, pro používání tohoto nástroje k posilování ochrany práv duševního vlastnictví ve třetích zemích. Kristof Hansen. Děkuji, Bente. Já se omlouvám, já jsem musel odejít na chvíli, protože jsem měl eh, setkání se státním tajemníkem z Německa, tak eh, jsem se s ním musel setkat, ale k jinému tématu. Takže teď eh, těm otázkám. ta první kapitola a té dohody, první fáze dohody USA a Čína, ta je k uh, duševnímu vlastnictví a druhá kapitola je tam k transferům technologií. Takže má otázka na komisi, pokud už nebyla položena, jak komise vnímá tuto dohodu, pokud jde o efektivitu a mm, vynutitelnost. A za druhé, je to e, to, e, čím se to propaguje, anebo e, je to jenom taková, taková sebechvála od Donalda Trumpa. Potom kapitola k právům duševnímu vlastnictví. Je tam také eh, kapitola k chráněným označením původu a tam je řečeno, že Čína zajistí, aby opatření eh, přijatá v souvislosti s eh, žádostmi obchodních partnerů na, ochrany, na ochranu zeměpisného označení ne ovlivňovalo přístup amerického zboží na čínský trh. Myslím, že je to článek 1 e 51. Takže jaký eh, by toto mělo dopad eh, na dohodu mezi EU a Čínou o zeměpisném označení? Tak to je velmi zajímavá otázka, Kristofe. A teď požádám komisi o odpověď. Děkuji a jsem velice rád, že naše práce vyvolala takový zájem a vůbec práva duševního vlastnictví, což nakonec není překvapivé. Já se maximálně vynasnažím zodpovědět všechny dotazy, co nejlépe dokvedu. Začnu od toho nejjednoduššího, že? což je Čína, tak teda Čína. Čína je samozřejmě nadále zemí či, priority číslo jedna a je tady mnoho problémů. My k tomu přistupujeme na základě vstupu našich eh, zainteresovaných stran a my jsme si sformulovali čtyři prioritní oblasti. Jeden je vývoj zákonů, eh, druhá je registrace. Tady také se hovořilo o problémech. My se hlavně zaměřujeme, nebo napřed jsme se zaměřovali na obchodní značky, ale teď už jsme to rozšířili i na designy, na e, patenty a další e, typy práv duševního vlastnictví. Za třetího samozřejmě jde o prosazování. Samozřejmě, že e, nejlepší zákony nestojí za nic, pokud se neprosazují. A potom obchodní tajemství, to má samozřejmě velice úzkou vazbu na e, transfery technologií e, nucené. My už jsme o tom hovořili často s orgány Čín, Číny, včetně diskusí v rámci VTO. Čína, můžeme říci, učinila významný pokrok a schválili různé zákony, Teď eh, také už uspůsobili, aktualizovali i legislativu týkající se obchodních tajemství a obchodní značky také aktualizovali, čili litera zákona je docela uspokojivá. Ovšem patentový zákon, ten pořád eh, je problematický, to ještě čeká a samozřejmě, že se to velice týká držitelů patentových práv, které chtěli mít tam chráněny. A také legislativa o autorských právech pořád ještě tady není a naši naši protěžci z Číny mě minulý týden dokázali říct, jak v tom dále budou pokračovat, ale řekli mi, alespoň pokud se týká patentového zákonu, patentových zákonů, že na kongresu, Národním stranickém kongresu bude tento zákon schválen do konce roku. Čili tady alespoň vidíme trošičku světilko na konci tunelu, což není případ autorských práv. Teď, když se nic, pokud jde o problémy obchodních značek, ochranu obchodních značek, příslušnou legislativu, jednání v eh, problematické. Tady tedy eh, jsem se setkal i s představiteli eh, obchodu biznesu minulý týden v Šanghaji a ty mi říkají, všichni podnikatelé mi říkají, že se sice eh, mění situace k lepšímu, zejména, že se mění také zákony konkrétně týkající se zákon ty velkých měst a biznesu ve velkých městech hodně se změnilo k lepšímu. Jsou tady i rozhodování, čili rozhoduje se lépe teď ve velkých městech, ale na venkově nebo v menších městech je velice těžké dosáhnout něčeho takového, jako jsou uspokojivá rozhodnutí soudní u provinčních soudů, čili zlepšily se rozsudky, které vyslovují v, v, soudy ve velkých městech, nikoli v provinciích. Čili my máme na starosti otázky mezinárodního obchodu v našem DG a my se hlavně zabýváme úrovní sankcí ve třetích zemích. A to je například právě problém v v Číně, protože nedávno Čína tedy zvýšila úroveň eh, a sankcí za porušování práv duševního vlastnictví a zejména pokud je o porušování práv spojených s obchodními značkami. Pak tady už je situace poměrně uspokojivá z hlediska našich eh, účastníků. Pokud je o obchodní tajemství, tady už to někdo z řečníků zmiňoval. Čína nedávno aktualizovala svoji legislativu v rámci eh, antimonopolního zákona eh, o volné konkurenci, o hospodářské soutěži. O hospodářské soutěži, ale v Číně vždycky jde hlavně o to, jak se potom takový zákon prosazuje, a to v celé zemi. Takže samozřejmě většina eh, ekonomické činnosti je soustředěna na východní části, v té rozvinuté části země, ale musíme mít jistotu, že je to všude stejné. A pak je tady oblast, kde Čína nič, nic moc zatím neudělala. V oblasti ochrany práv duševního vlastnictví už udělali docela dost, protože si uvědomují, že je to v jejich vlastním zájmu, protože i oni se sami stávají v tomto ohledu super velmocí. Oni sami každý rok registrují obrovské množství obchodních značek a patentů, čili jsou také jedním z hlavních klientů v Mnichově, v IPO. E u Evropského patentového úřadu, čili z nich se stává taková patentová velmoc. Ovšem problém pořád zůstává v tom, že nezachází stejným způsobem se zahraničními firmami, čili když eh, můžete většinou zapomenout na to, že byste vyhráli u soudu případ v Číně. To je tedy věc, na které nadále pracuje, nadále tady tlačíme. Máme už takové eh, předběžné posouzení dohody mezi Čínou a Spojených států. Myslíme si, že to je v zásadě pozitivní, že to znamená tlak na Čínu, aby Čína realizovala prosazovala své zákony tak, aby to nebylo diskriminační vůči zahraničním společnostem aby všechno bylo transparentnější a to se také děje. Takže tady si myslíme, že v Číně jdou věci správným směrem. Dohoda eh, byla eh, zveřejněna teprve minulý týden, takže to nadále posuzujeme. Ale naše předběžné posouzení je takové, že je to pozitivní v tom smyslu, že to znamená větší nátlak na Čínu, aby se zlepšovali, pokud je o ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví. Pak je tedy velice pozitivní vývoj v Číně týkající se právě dohody o označení původu. To už se finalizovalo a znamená to také, že tady bude na to mít dopad dohoda mezi eh, USA a Čínou. Myslíme si, že už také eh, tady nevidíme žádný problém nezdá se nám, že by tadychom mohli čekat nějaký negativní dopad dohody na, mezi Amerikou a Čínou na naši dohodu ze strany Evropské unie. Samozřejmě, že to musíme nadále sledovat, ale myslíme si, že tady, pokud je o naši dohodu, je to docela jasné. A jenom taková poznámka stranou. Vždycky se snažíme vysvětlovat jednu věc, že nechceme vytvářet žádné překážky pro export zboží, ať už potravin nebo jiného zboží do jiných zemí. Ne, my ale tady chráníme označení původu, tedy evropské označení původu, tam, kde si zaslouží ochranu a to je naprosto v souladu s dohodou VTO. A samozřejmě, že i nadále chráníme zájmy evropských producentů, evropských výrobců. E, zda se dá něco rychle napravit, na to já moc nevěřím. Jako v mnoha jiných oblastech, myslím si, že to je vždycky proces. A to také děláme, takhle vůči Číně postupujeme. teď v tomto roku už si vlastně eh, připomeneme, nebo už bude 15 let eh, existovat pracovní skupina pro spolupráci mezi EU a Čínou a už dokonce předtím byly tady programy pomoci a spolupráce. A dostáváme se už na takovou úroveň, kdy dos- byl dosažen určitý pokrok, i když ne vždycky eh, nám to stačí ale ten pokrok tady opravdu je viditelný. Pokud je o Větnam, pak dohoda Tedy hlava o duševním vlastnictví této dohody obsahuje velice důležitá ustanovení. Samozřejmě jde o to, jak se to bude realizovat a komise to bude hodně e, úzce sledovat. Plus k této dohodě, jak už jsem zmínil, také máme tady program o spolupráci v oblasti větna, eh, duševního vlastnictví v jeho východní Asii. Významným beneficientem tohoto programu je právě Větnam. Je to tedy program spolupráce, který eh, provádí Evropský eh, úřad a financuje se to z Evropy. A jedná se o to, aby státy regionů byly připraveny na realizace dohody, kterou s nimi máme a aby se ty dohody realizovaly tak, jak se mají. Čili děláme maximum možného vůči těmto zemím. A až dohoda vstoupí v platnost, pak to komise bude hodně pečlivě sledovat, tak abychom viděli, že se skutečně realizuje. Jak možná víte, Teď se jedná o komisaře Patona, který má na starosti is, well, we... další otázku, na které také spolupracujeme. Je to zatím taková eh, průzkumná práce a jedná se o nezemědělská označení původu. A zase taková poznámka stranou, která se týká DG Trade a vůbec obchodních jednání. Určitě bude hodně užitečné, abychom měli i nezemědělská označení původu výrobků, protože eh, jsou mnozí naši partneři, pro které je to důležité. Čili z našeho hlediska by to znamenalo, že bychom měli lepší vyjednávací základnu pro eh, určité země, čili aby veškerá označení původu, která si chceme ochránit, aby byla efektivně chráněna. A zase my musíme poskytnout něco na výměnu. Čili je to věc, která nám pomůže při jednáních se zeměmi, které to hodně zajímá. Ale uvědomuji si samozřejmě, že tady existují možná důležitější ohledy, ale každopádně komise teď aktivně současně eh, zvažuje eh, možnost zavedení nezemědělských označení původu, tedy nezeměděl, eh, nezemědělských produktů. Ukrajina, proč ta je na seznamu? Protože i nadále tady máme velmi významné problémy s krajinou, pokud je ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví. Ukrajina v podstatě má povinnost plně své zákony uvést do souladu s našimi s požadovanými tedy předpy pravidly. A je to tedy v dohodě, ale málo z toho, co bylo dohodnuto, se zatím zrealizovalo. Pravidelně vedeme diskuse s ukrajinskými úřady a orgány a snažíme se na ně tlačit. Ale jsou tady úplně zásadní problémy spojené s procesem uh, Eh, rozhodování. Parlament neschvaluje zákony a eh, zákony, které parlament schválí, tak se pak pořádně neprosazují, neprovádějí. My jsme v té zprávě poměrně jasně řekli, že Bohužel eh, pořád tady vidíme významné problémy. Samozřejmě, že i nadále budeme spolupracovat s Ukrajinou a budeme je podporovat v jejich snaze se plně dostat do souladu se, zákon, se s AKY evropským v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Ale samozřejmě nemůžeme je dát do um, třetí priority, protože opravdu tady nevidíme žádný pokrok, protože každý rok vlastně s nimi jednáme o tom tež a pak zjistíme následujícího roku, že se je pořád na stejné úrovni. Jak tedy můžeme zajistit, aby se hnuli z místa? To je těžká otázka. My se samozřejmě snažíme, co nejvíce to jde, ale také máme určitá omezení v tom, co můžeme a nemůžeme dělat. Co můžeme dělat? Můžeme i nadále jim pomáhat v jejich snahách a trvat na tom, že je to třeba, ale bohužel my samozřejmě za ně nemůžeme rozhodovat eh, v radě nebo prostě v jejich orgánech parlamentu. Eh, víme, že eh, vládní úřady, které mají na starosti ochranu duševního vlastnictví, mají dobrou vůli, ale často z důvodu politických ohledů se často určité zákony neschvalují a pokud už se tak stane, což byl ku příkladu, případ eh, eh, jednoho z nedávných zákonů eh, spojených s autorskými právy. Pak v poslední chvíli se tam udělají změny, které jsou v rozporu s duchem naší asociační dohody. Tudíž Ukrajina je i nadále uh, velkým problémem, pořád nám tedy způsobují značný bolehlav v oblasti prosazování. Teď pokud jde o, technolo- o transfer doprovolných transferů technologií do rozvojových zemí. My to velice podporujeme, velice povzbuzujeme státy, aby to dělali a také v rámci TRIPS, v rámci Rady TRIPS VTO se konkrétně vedou diskuse o transferech technologií. To my podporujeme, ale nepodporujeme nucené transfery nebo dovozy technologií, což zase někdy si vynucují některé státy od určitých společností. A jak už jste říkali, je to určitě důležitý prvek. Samozřejmě je to určitá soukromá iniciativa. Pokud se nějaká společnost myslí, že tady bude investiční příležitost a myslí si, že jejich investice bude bezpečná, i pokud je o uh, duševní práva pak do té země eh, se vydají, pak tam začnou působit. Teď tady máme například novou akci pro Afriku v oblasti eh, duševního vlastnictví. My chceme podporovat záměry afrických států zlepšovat ochranu eh, duševního vlastnictví podle jejich také potřeb. Tudíž není to stejný typ aktivity v porovnání s tím, co děláme třeba vůči Číně protože v Číně náš program vychází ze zájmu Evropské unie a tlačíme v těch oblastech, kde Evropská unie má své zájmy. Chceme, aby Číňané změnili své zákony, praxe, za, kdežto v Africe je to o něčem jiném. Tam ta dynamika je jiná, protože tam si přejeme, aby Afri- eh, africké státy s námi aktivně spolupracovali, abychom společně zjišťovali potřeby. A e, v, v oblasti e, afrického kontinentu vůbec. Ochrana duševního prostřednictví je důležitým pilířem a africké státy sami to jako takové chápou a sami oni začínají jednat o protokolu duševního vlastnictví týka, je to vlastně, jedná se o celokontinentální, celoafrickou oblast a my je tady podporujeme. A zase my jim nic nevnucujeme, ale jsme ochotni jim pomáhat tam, kde si takovou potřebu uvědomují. A samozřejmě, že to všechno musí být v souladu s našimi hodnotami a s našimi zájmy. Ale tady více, jak si ta iniciativa je na straně Afriky než naší. Pak eh, pokud je o malé a střední podniky. To, jako vždy, je věc, která je pro nás důležitá, protože velké společnosti si víceméně své duševní vlastnictví dokáží uchránit, mají finanční lidské zdroje aby například ehm, vstupovali do soudních sporů a takto si nehmatné eh, hodnoty chránili. Malé a střední podniky takovou možnost nemají takže máme také helpdesky v různých státech pro malé střední podniky v Číně, v Latinské Americe, v jihovýchodní Asii, dokonce v Japonsku, kde nemáme problémy s duševním vlastnictvím, ale i tam máme takový helpdesk. Takže spolu s DG Grown se snažíme vytvořit takový řetězec helpdesku, pro malé a střední podniky. Jedná se o to, aby malé a střední podniky měly více znalostí. Někdy potřebují přímo základní informace o, přís- o té dané zemi a o tom, jak tam chránit svá eh, práva duševního vlastnictví. Pak VTO. Určitě, jak pane předsedo jste zcela správně řekl, my eh, hovoříme se zeměmi, které eh, smýšlejí podobně jako my o různých věcech duševního vlastnictví, zejména eh, v souvislosti s tou TRIPS ale e, musíme říci, že e, PAO je nadále velice pomalou organizací, že je pořád velká mezera mezi těmi stejně smýšlejícími a rozvojovými zeměmi, které vedou Indie, Brazílie, Jižní Afrika, Čína a některé další. Sem bych možná zahodnil i Rusko. To, je tedy, to jsou tedy velice těžké diskuse. My eh, v TRIPS VTO se snažíme pracovat eh, na velice konkrétních eh, problémech, kde, jak doufáme, se nám podaří alespoň trošku pokročit, pokud je osvědčené nejlepší praxe, o výměnu informací a zase praktik. Pokud jde o vývoj legislativy pak bohužel momentálně vidím jen omezené možnosti, abychom dospěli k novým předpisům eh, za právně závaznými VTO. Jediná výjimka, jak doufáme, je otázka iniciativ reformy, reform v VTO, což velice pod Evropská unie podporuje a my tady spolupracujeme i s Japonskem a dokonce se Spojenými státy ve snadě se vyřešit určité věci týkající se nucených transferů technologie a také některých dalších záležitostí. Jsou to věci, které podle nás jsou zapotřebí, aby VTO byla zase skutečně funkční. A říkali jste, že tady neexistuje žádný odvolací orgán. Jak víte, Evropská unie Eh, prosazuje ustavení takového orgánu. A mezi tím, než se tak stane, eh, také je pro alternativní řešení, které by se mohlo použít v přechodném období, než ten orgán bude skutečně vytvořen a fungovat. Doufáme tedy, že i tady dojde k určitému pokroku v nejbližší budoucnosti pokud o tyto věci. Doufám, že jsem víceméně zodpověděl vaše otázky a děkuji vám, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. A co se týče odvolacího výboru, doufám, že se dovíme nejnovější zprávy. To s tím uzavíráme tedy bod 6. Děkuji vám mnohokrát, bylo to zajímavé. A teď se podíváme na sedmičku. A to je současná situace týkající se probíhajících eh, trilogových vyjednávání. Máme pouze jedno jednání, jedno vyjednávání, které už jde dlouhou dobu a to se týká nařízení zboží dvojího použití. 13. listopadu INTA měla poslední trilog pod finským předsednictvím k tomuto tématu nebylo dosaženo žádného průlomu ani pokroku. A a potom v předsednictví vlastně už vůbec nic nepředložil, protože zmizelo ze scény a to je tedy škoda. Stále ještě Tady máme ve třetích státech mm, eh, dohled a stále nad některými mm, druhy zboží, které jsou stále ještě vyváženy ze zemí Evropské unie. Koncem prosince někteří výpočetní odborníci byli schopni zanalizovat Eh, jak to souvisí s, eh, pro, eh, s programem o dohledu na, Turecku, na Tureckem. A zjistilo se, že to bylo založeno na německém softwaru s nějakými malými modifikacemi a bylo to vyhotoveno v roce 2016, protože je to poměrně nové a stále ještě ten případ pokračuje. A já jsem opravdu rozhorčen, co se týče rady, že rada prostě se brání diskusy o možných řešeních, vyhýbá se jim. V současné době tady vůbec jaksi eh, se nic neděje a já nemám vůbec ani potuchy, zda rada v tomto hodlá něco do budoucna udělat. Budu o tom diskutovat zítra ráno s chorvatským ministrem obchodu a samozřejmě to bude, o tom budeme diskutovat i na našem výboru, ale měli bychom skutečně vyvíjet tlak na radu, tlačit na ně, aby po pěti či šesti letech, kdy bylo zveřejněno toto prohlášení, bychom měli dospět k nějakému kompromisu. Náš zpravodaj je tady pan Buchner. Děkuji vám, pane předsedo. Já vlastně nemohu nic moc přidat k tomu. Myslím si, že vy jste to nejdůležitější řekl k současné situaci. Chtěl jsem se jenom zmínit o tom, že nedávno vlámská společnost prodala program pro emocionální asi inteligenci Číně nebo rozpoznávání emocí. A od na otázku, jak to mohli udělat, řekli, teď to není zakázáno, tak co bychom to nemohli udělat. Tak vidíte, jak aktuální, jak naléhavá tato situace je. A mohl bych jmenovat i jiné případy, kde, evropské, kde se užívá evropská technologie. A dochází k porušování lidských práv. Vzpomínám si na jeden případ jednoho mého osobního přítele v Iránu, se všemi důsledky, které to měly, mělo sexuální zneužívání, strašlivé mučení a podobně. Takže je to skutečně naléhavý problém a domnívám se, že by bylo dobré citovat eh, Human Rights Watch Report 2020. A teď cituji, co napsali. Evropská unie Eh, ohnutá Brexitem, nemá seznam národních států a dochází tady k rozkolu, je pro ní důležité schválit nebo hovořit silným evropským hlasem chránícím lidská práva a ohrožuje to také demokracii a právní stát v Alžírsku, v Sudánu, v Iráku, v Bolívii, v Rusku Eh, dochází k procesům, které ovlivňují globální hnutí demokratické vlády velice často reagovaly pouze selektivně a domnívám se, že tato citace naprosto dobře ukazuje, co se teď děje a je to ostuda. Je to ostuda, hamba pro Evropu a doufejme, že tedy se situace zlepší pod novým předsednictvím. Děkuji vám, děkuji. Máte k tomu někdo něco? Helmute, jenom otázku. Eh, jak je postoj našeho výboru, co se týče konečného řešení této situace? Co my navrhujeme, jak by se mělo pokračovat? No Myslím si, že nemáme žádné možnosti pro nějaké sankce. A samozřejmě o tom budeme diskutovat zítra s eh, předsednictvím a nedojde-li k pokroku, budeme muset tedy vytvořit další usnesení, abychom přinutili radu jednat. Eh, Je to pouze smalá hrstka zemí, které se brání jakékoliv dohodě. A já si myslím, že bychom vyvíje, měli vyvíjet tlak na tyto státy, abychom eh, zamezili jejich zdrženlivosti a odporu. No, na radě mají vždycky takový... Imut. No, no, protože eh, my jsme udělali stejnou zkušet, zkušenost ve, ve výboru pro ústavní záležitosti. Samozřejmě měli jsme přístup stejně velké většiny, ale tam bylo řečeno, že by se mělo jít k Evropskému soudnímu dvoru, aby se našlo nějaké řešení. A já bych navrhl, abyste to zmínil ve vašem rozhovoru s chorvatským ministrem zítra, abychom položili prst do této rány a signalizovali, že my jsme schopni něco navrhnout za parlament. Děkuji. Dobře, zmíním se o tom. So, now we are really early because... Tak, dobře. Teď jsme skončili poměrně brzy, protože schůze koordinátorů měla začít v půl šesté. Mohli bychom se zeptat politických skupin, zda bychom nemohli třeba začít ve čtvrt na šest, ale tady ještě někdo má dotaz, prosím. Já bych se ráda zeptala na jednu věc, já nevím, jestli je to mm, jako k pořadu, ale k jednacímu řadu, ale zítra budeme hlasovat o dohodě o volném obchodu s Větnamem a dnes jsem byla v kanceláři a objevila jsem dárek šampaňského od větnamského velvyslanectví a podle mě je to naprosto nevhodné. Já si myslím, že já, když dostanu takový dárek, tak se vždycky snažím zdvořile to odmítnout a chtěla jsem navrhnout pak, když se kolegům stalo něco podobného a cítí to tež, takže by měli také eh, vyslat zveřejný signál, <laughs> protože takový dár před hlasováním je skutečně nevhodný. Děkuji vám. Ano. Takový dárek tedy opravdu není zrovna diplomaticky excelentním výkonem, ale jsem na druhé straně přesvědčen, že nikdo z našich členů nebude ovlivněn takovým darem understand you totally. No, ale naprosto vás chápu. I think that conventions of politeness should prevent us from making... Já si myslím, že dary by nám měly bránit. Já si myslím, že bychom měli říci, že je naprosto nevhodné, aby ten členové tohoto výboru eh, přijímali dary, které mohou ovlivnit jejich rozhodování protože takovéto dary se nemají dávat, protože tady by se dala očekávat určité ovlivňování. A e, já bych ráda, abychom tedy e, to... So, uh, bychom se k tomu zítra vrátili. Please, political groups, vice... Aby to členové zdvořile vrátili, promiňte. Takže začneme se schůzí koordinátoru ve čtvrt nebo možná ještě o chvilku dříve, ano?